to za schválený. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a... Dále vás chci, vážení kolegové, informovat, že prvním bodem na programu odpoledního zasedání je prohlášení místopředsedkyně komise a vysoké představitelky k zahraniční bezpečnostní politice a společné bezpečnostní a obrané politice. Konkrétně se zaměříme na hlavní aspekty a základní směry těchto společných politik podle článku 36 smlouvy. Jak vidíte, paní místo předsedkyně Mogherini právě dorazila a jakmile se usadí, chci ji požádat, aby se chopila slova. Paní Mogherini, máte slovo. Thank you. Děkuji vám. Velice, velice se vám eh, omlouvám, protože jsem eh, přeběhla přímo ze